Tam promluví. Mr. President. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, pro mě je velkou ctí, že tu dnes před vámi stojím eh, jako člen eh, týmu Žána Claude Junckera eh, před demokraticky zvolenými zástupci občanů Evropy, abych s vámi dělil o své názory a abych usiloval o váš souhlas s mou nominací do funkce Evropského komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin. Na úvod bych vám rád řekl něco o sobě, tedy kdo jsem, jaké mám zkušenosti a proč si myslím, že si zasloužím vaši důvěru. Prvních šest let svého života jsem strávil ve Stalinově Gulagu, daleko za polárním kruhem na Sibiři. Tam jsem se narodil do rodiny deportovaných litevských státních úředníků. Tak jako můj otec jsem už od mládí bojoval proti sovětskému útlaku lidských práv a vždycky jsem si vážil e, pravdy, spravedlnosti a rovnosti. E, dvakrát jsem byl zadržen a vyšetřován KGB a bojoval jsem za nezávislost Litvy a jsem hrdý na to, že jsem jedním z autorů e, Litevské deklarace nezávislosti a ústavy. Jsem bojovník proti totalitnímu režimu a extremismu a Evropská unie pro mě představuje závazek k evropským hodnotám. Jsem hrdý na úspěchy integrace, na mír, demokracii, sociální spravedlnost a prosperitu. Nalezl jsem svůj přirozený domov v politické filozofii sociální demokracie. Eh, v Bruselu eh, nejsem cizincem. Vedl jsem litevskou delegaci na konvent budoucnosti Evropy eh, za Giscarda d'Estenga. Juliano Amato a Jean-Luc Dehaan mě učili, jak v Evropě dosahovat kompromisu. Jsem dobře obeznámen s mnoha hlavními lídry současné Evropské unie. Nyní bych pronesl několik slov v liteštině. Studoval jsem eh, lékařství a profesí jsem chirurg. 23 let jsem v rámci své práce zachraňoval životy. Velice mi záleží na lidech a chci jim dát příležitost vést zdravější život. To je má vášeň, to je mé poslání. Právě proto jsem byl v květnu letošního roku zvolen místopředsedou Světového zdravotnického schromáždění. Mou další vášní je historie. Studoval jsem historii a mnoho historie jsem zažil. Z Gulagu eh, k pozici designovaného komisaře vede opravdu dlouhá cesta na pouhý jeden lidský život. E, samozřejmě jsem také politik a e, jsem hrdý na to, že e, můj volební okrsek ve Vilniusu mě šestkrát zvolil do litevského parlamentu. E, sloužil jsem občanům jako místopředseda litevského parlamentu, e, jako předseda a místopředseda výboru pro evropské záležitosti a sociální věci a jako ministr zdravotnictví. A jsem hrdý na to, že má nominace byla schválena velkou většinou v litevském parlamentu. E, nyní bych zmínil několik hlavních politických priorit, na, kterých bych, na které bych se chtěl soustředit v příštích pěti letech. Klíčovým cílem je podporovat podporovat evropské ekonomické oživení a jsem přesvědčen o tom, že politiky zdravotnictví a bezpečnost potravin k tomu mohou významnou měrou přispět. E, začal bych nyní zdravotnictvím. E, zdraví je e, klíčovým prvkem sociální tržní ekonomiky a myslím si, že potřebujeme dát nový impuls evropskému zdraví. Výdaje na zdraví nejsou pouze obyčejnými výdaji. Včasný a univerzální přístup ke zdravotní péči a léčivům, to jsou investice do lidského kapitálu a produktivity. Musíme myslet nad rámec finančních ztrát a zisků. Musíme považovat zdraví lidí za klíčový přínos pro společnost. E, proto budu podporovat slučování úsilí členských států v investicích do zdravotnictví a zachraňování životů. Společně toho dokážeme více. E, společně e, dokážeme umožnit lidem žít zdravě. Budu úzce spolupracovat s členskými státy, abych zlepšil efektivitu a udržitelnost jejich zdravotních systémů, aby mohli poskytnout rovný eh, systém eh, přístupu eh, ke zdravotní péči. Proto budu vyvíjet expertní systém hodnocení zdravotních systémů. Podporu univerzálního pokrytí, posílení primární péče, zlepšování kvality a bezpečnosti, podpora elektronického zdravotnictví. To jsou některé z bodů, na kterých budu pracovat. Mé priority v oblasti zdravotnictví jsou eh, podpora, eh, prevence a eh, ochrana pro všechny. Eh, plánují rozšiřovat prevenci. Čím více se zdravotnické systémy soustředí nyní na prevenci, tím méně zaplatíme na léčbě za 15 nebo 20 let. Eh, nejsem tu proto, abych říkal lidem, že mají přestat kouřit nebo že nemají pít. Eh, jsem tu proto, abych jim řekl, jak může být život lepší bez kouření a alkoholu. Podpora zdravého životního stylu je nesmírně důležitá. Jestliže si vysloužím vaši důvěru, udělám také všechno, co je v mých silách, abych chránil občany před jakékoliv zdravotní nebo potravinové krize, eh, která může nastat. Eh, zajistím, že Evropská unie bude připravená na eh, akutní situace a bude schopná rychle bojovat proti krizím, které mohou mít dopad na zdraví. Epidemie eboli je pro nás připomínkou toho, jaké škody mohou napáchat nakažlivé choroby. A a my potřebujeme pomáhat těm, kteří e, jsou nyní v nouzi, ať už jsou kdekoliv. Musíme pomáhat také našim občanům a přemostit tu propast, která existuje v evropském zdravotnictví. E, má práce se bude zakládat na hodnotách solidarity a rovnosti. Já věřím ve zdraví pro všechny a všechny pro zdraví. E, konečně eh, chtěl bych, aby evropská legislativa přinášela výsledky občanům. Plná implementace směrnice o přeshraničním zdravotnictví je naprostá nutnost. Eh, můžete na mě spoléhat, že tady budu prosazovat práva pacientů. Také budu sledovat transpozici směrnici o, eh, směrnice o tabákových produktech a nyní bych se chtěl no, přesunout k bezpečnosti potravin. Budu pokračovat v polštině. Eh, Evropská unie má dobře vyvinutou politiku bezpečnosti potravin, ale musíme zůstat ostražití a musíme být připraveni na různé krizové situace. Mou prioritou je eh, zajistit eh, evropským občanům nejbezpečnější potraviny na světě. Potřebujeme bezpečné potraviny, aby lidé měli dobrou zdravotní kondice. Naše standardy bezpečnosti potravin jsou velkým plusem eh, evropských producentů, když konkurují na eh, globálním trhu. A já bych chtěl hodnotit eh, analyzovat, kde můžeme zjednodušit naše předpisy pro bezpečnost potravin. Potravinářský sektor patří v Evropě k těm největším a pro proto může významně přispět k vytváření pracovních míst a e, větší prosperitě. A to zejména u malých a středních podniků, e, které tvoří páteř potravinového sektoru. Musíme se také zabývat tématem zdravých potravin, protože to je jeden z faktorů, na nichž závisí zdraví lidí. E, já využiju každé příležitosti k vylepšování a udržování tohoto systému a budu se aktivně e, radit se všemi zainteresovanými stranami. E, každý tu má svou roli od jednotlivých výrobců a operátorů až po evropské zákonodárce a všichni z toho mají prospěch. Nedávná historie nám ukázala, jak rychle mohou podvody podkopat budovat důvěru v potraviny. Já budu striktně eh, zajišťovat, že, abychom měli patřičné nástroje na omezování podvodů a na nastavení rovného hřiště pro všechny operátory. Nyní budu pokračovat německy. Eh, vážené dámy a pánové, vážení poslanci, eh, já bych chtěl v těch prvních šesti měsících tohoto mandátu se zabývat rozhodovacím procesem u geneticky modifikovaných organismů v souladu s politickými liniemi eh, pana Junckera. Eh, chtěl bych také sledovat probíhající diskuzi o návrhu eh, ohledně geneticky modifikované kultivace. Všechny návrhy, které se projednávají v parlamentu a radě, budu seriózně zvažovat. Nejprve bych chtěl také zmínit balíček opatření o zdraví zvířat, ochraně rostlin a oficiálních kontrolách které mají za cíl posílit naši legislativu a zároveň ji učinit srozumitelnější. Eh, pane předsedo, vážení poslanci, závěrem. Jestliže budu jmenován, budu pracovat otevřeně a transparentně. Byl jsem šestkrát zvolen do Národního parlamentu a proto vnímám Evropský parlament jako klíčového partnera. Eh, nakonec bych chtěl říci, že jsem připraven sloužit občanům, eh, tak jak jim sloužím už 40 let a nikdy jsem toho nelitoval. Jestliže se vysloužím vaši důvěru, budu pracovat pro spol občany a s občany a v intenzivním dialogu s vámi reprezentanty, eh, přímými reprezentanty evropských občanů. Věřím, že dokážeme Evropu přinést blíže občanům. A protože eh, tentokrát je to jiné, jak je moto Evropského parlamentu, tak se pustme do toho.